Myslím si, eh, že stačí to tady eh, zmínit a eh, říci, že Evropa by se měla zabývat i těmito věcmi. Děkuji.